Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει η διαδικασία. Kolegové, začínáme s vysvětlením hlasování. První zpráva Parovanová a Jiménez Beso Barrio. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Pan Rode žádal o slovo. Děkuji. Trestní, trestné činy jsou stále více nadnárodní povahy, již nejsou hranice, proto by neměly existovat hranice pro policii, orgány trestním stíhání a orgány ochranu občanů. Pokud jste obětí, musíte mít právo na informace bez ohledu na to, kde jste v Evropě, na právní pomoc a na ochranu. Částečně to máme, ale jdeme směrem eh, k Evropě občanů a budeme potřebovat stále eh, silnější policejní síly. Děkuji vám. Děkuji. Paní Zaniky. Děkuji, pane předsedo. Velice často oběti trestné činnosti v Evropské unii, ani e, neuhlásí trestné činy, které utrpěly, protože nemají důvěru v instituce. Tady jde o podporu práv obětí a zajištění stejných e, práv ochrany a přístupu k spravedlnosti v EU, celé EU, především pro oběti, které, kterým hrozí další Eh, zastrašování a problémy během trestního stíhání. Musíme uznat eh, status obětí, nejen jako těch, kteří byli poškozeni, ale také se to týká rodinných příslušníků a dalších, kteří utrpěli tím spácháním toho trestného činu. Mm, paní Macony, nevidím tady. Takže přejdeme k dalšímu řečníkovi, pan Rosy. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem velice pro tuto zprávu. Před několika lety jsem byl radním v Piemontu a pomohl jsem zpracovat zákon, který se snažil zajistit služby a uznávání eh, obětem trestných činů Unie uznává oběti jako osoby, který náleží ochrana. Psychologická pomoc nejen okamžitě bezprostředně počinu, ale i během trestního stíhání, aby mohli začít normální život. Měli by se k něm přistupovat stejně a měli by mít přístup k podpůrným službám spravedlnosti a kompenzacím Především eh, pečlivě zvážujeme mladistvé oběti sexuálně motivovaných trestných činů a eh, činů, které způsobily závažné ublížení na zdraví. Paní Koresobel, eh, děkuji, pane předsedo, jsem ráda, že jsme přijali směrnici o podpoře mm, o obětem trestných činů a podporuji zpravodaje. E, Součas především ženy, které trpí domácím násilím, děti eh, a oběti všech mm, terorismu a všech trestných činů by měly mít stejná práva bez ohledu na to, v kterém členském státě byl trestný čin spáchan a jejich národnosti. Stanovili jsme společné standardy, které zaručí, aby každá oběť, každé oběti bylo přestupováno s respektem, důstojností. Vítám především pozornost věnovanou dětem a lidem se zvláštními potřebami s ohledem na jejich zranitelnost, aby nebyly eh, oběti první a druhé třídy. Pane předsedo, my jsme slíbili, že budeme mít Evropu, která bude společenstvím práv pro všechny občany. Je, toto je významný krok tímto směrem a já se těším na spolupráci s kolegem. Se to stalo realitou. Děkuji. Pan Mitro Repo je dalším řečníkem. Pane předsedo, volný pohyb osob je základní právo evropských občanů a to znamená, že občané mohou cestovat v EU, hledat pracovní místa, vzdělání, lepší životní podmínky, volný pohyb, jeden z hlavních úspěchů a měli bychom dát rovné příležitosti, rovné zacházení všem občanům EU. Rovné zacházení znamená, že občané by měli mít stejná práva, podporu a ochranu, pokud se stanou oběti trestné činnosti v EU. Není to jenom minimální požadavek, je to zajištění toho, aby oběti měly stejnou úroveň ochrany a to povede k větší důvěře našich občanů a ve všech členských zemí a proto jsem podpořil směrnici komise o těchto minimálních eh, požadavcích. Děkuji, Repo. Mm, děkuji, pane předsedo. Stávající politická situace vede k skepsi mnoha eh, občanů, co se týče mm, přístupu věry vůči evropské. Minimální standardy pro ochranu obětí je důkazem toho, že takováto rozhodnutí nemusí vždy odpovídat realitě. Ukazuje více, jaká míra kompetence je k dispozici eh, Nejprve by měla tato skupina obětí mít stejný přístup k právu a stejnou ochranu. To je velký krok v Evropě, především pro ty dotčené osob- občany. Je to pomoc obětem trestných činů, který jde o lidi, kteří se dostali bez vlastní viny do této situace a profesionální pomoc, která nekončí na státních hranicích, je důležitým signálem, že ty občané nejsou ponecháni sami. Takže to je dobrý den pro Evropu. Děkuji. Paní Kostelo je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Být stát se obětí trestné činnosti může být hrozná zkušenost pro mnohé ohlásit ten trestný čin policii může být eh, a jinak dále z úřady může být ještě traumatičtější, především pokud se to stane v zahraničí. Proto vítám tuto směrnici, která stanoví minimální standardy pro ochranu obětí. Oběti budou mít pomoc na nárok na jazykovou pomoc, přístup eh, zadarmo k eh, podpůrným službám, jejich eh, okolnosti, eh, rasa, eh, sexuální orientace budou muset být také mm, zohledněny. Směrnice pomůže obětem, aby se cítili bezpečněji nejen ve své zemi, ale v celé EU. Tato směrnice pomůže občanům EU, aby měli vyšší důvěru v systém v celé Evropské unii. Děkuji. paní Jana Kotakis. Tato zpráva zajistí, aby občané, kteří se stanou obětí v jiné členské zemi, se, že se jim dostane pomoci, kterou potřebují. Dá jim to přístup k informacím i praktickým a emočním, eh, emoční pod pomoci Často oběti čelili překážkám při získávání kompenzace, nedostalo se jim pomoci a ochrany a tyto minimální standardy usnadní, aby občany, aby oběti dostávali pomoc a přístup, měli přístup ke spravedlnosti. Základní um, Eh, minimální požadavky jsou lepší než rigidní regulace a eh, je to dobrý způsob řešit problém, který se týká tolika lidí v členských státech. Děkuji paní Jana Dakis, pan Charles Stanok. Pane předsedo, já plně podporuji vytvoření minimálních evropských standardů eh, pro podporu obětí zlotích, zločinných trestných činů. Možnost Um, podívat se na protokol ve vlastním jazyce, uh, rozšíření termínu oběť na příbuzné. Dále ta směrnice uh, vyzývá členské státy, aby umožnili obětem promluvit u stolu, i když, uh, u soudu, i když nejsou svědkem. Především upozorňuji na dětská práva, které vytvoří minimální standardy pro dětské oběti. Příklad je práva eh, být vyslechnut přes video, nikoli v soudní síni. Eh, eh, ty poslední případ, kde po kterém zůstali dva britští sirotci ve Francii, trestem čím ve Francii, je příkladem té, této praxe. Děkuji, pane Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčena, že oběti by měly mít možnost těšit z těchto minimálních práv bez diskriminace v celé Evropské unie. Podle stokholmského programu koordinovanější přístup je potřebný. A tato směrnice je součástí balíčku opatření, které mají více zlepšit legislativu v této oblasti a zajistit, že oběti budou mít skutečně efektivní možnost domoci se svých práv. Zejména jsem ráda, že má možnost podpořit balíček balíček eh, práv dětí eh, na iniciativu mého kolegy Timothy Kerkopa. A samozřejmě, že je tady mnoho velice důležitých práv obětí, které jsou zakotveny v této směrnici. Ale mám pocit určitého zklamání, zejména když jsem dnes dopoledne si vyslechla mnoho poslanců, kteří hovořili o cnostech, přednostech Evropy, že jsme v situaci, kdy musíme vlastně ehm, vnucovat vynucovat takovouto evropskou směrnici. Určitě v členských státech jsme schopni zajistit i bez takového donucování tato základní práva. Děkuji paní Gerling. Paní Makovej. Děkuji. Eh, pane předsedo, já jsem hlasovala pro tento návrh a to proti, že posílí a dá větší obsah právům obětí v Evropské unii a zlepší jejich ochranu po celé unii. Konečně jsme nastavili minimální soubor eh, standardů pro práva obětí bez ohledu na národnost nebo eh, kde došlo k zločinu. Tato směrnice poprvé zajišťuje jednotnou definici obětí, která by se pak mohla používat ve všech členských státech Evropské unie. Tato eh, definice byla rozšířena eh, i na blízké rodinné příslušníky. Zvýší to důvěru v justici evropských občanů. Budou mít pocit, že jsou stejně ochraňováni ve všech členských státech. Vyzývám členské státy, aby lépe spolupracovali a koordinovali svou činnost tak, aby zajistili ochranu a podporu obětí zločinu. Děkuji. Děkuji paní Makovej a slovo má Pan James Nicholson, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom velice stručně říci, že vítám schválení této směrnice o právech obětí. Myslím si, že je to velice důležitá práce. Rád bych poděkoval eh, zpravodajům za tuto práci. Jak asi víte, já jsem ze severního Irska a tam jsme zažili deset, celá desetiletí teroristického eh, násilí, což mělo velký dopad na eh, oběti a jejich rodiny. Doufáme, že už je to daleko za námi, ale nikdy bychom na to neměli zapomínat. Určitě bychom neměli zapomínat na to, jak jaký dopad to mělo na tolik lidí. Proto jsem velice potěšen, že je tady tato zpráva o právech obětí eh, trestného činu a terorismu, že tyto oběti mají teď nárok na tuto jednotnou eh, ochranu. Vím, že členské státy mají tři roky na transpozici této směrnice a apeluji na Spojené království, aby to udělalo co nejdříve, protože nakonec tady Evropa eh, má daleko lepší definici obětí, než jaké se domohli moji lidé mm, ze Severního Irska. Děkuji a dalším řečníkem bude paní Antonescu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Role ochrany obětí v eh, jednotlivých soudních řízení jsou velice důležité a doposud nebyly správně zohledněny v právních systémech jednotlivých států. Ukazuje se, že teď je třeba, že často chyběla také důstojnost člověka, důstojnost obětí a lidé neměli dostatečný přístup k odškodnění. A to vedlo k různému druhu podpory těmto obětem podle toho, ve kterém členském státě žili nebo kde došlo ke zločinu. A to snížilo důvěru občanů. Veškeří účastníci soudního procesu musí mít důvěru v normy toho, kterého členského státu a musí si být jistí, že tyto normy jsou také správně aplikovány. Proto mám radost této zprávy. Jsem přesvědčen o tom, že uh, realizací uh, a existencí této zprávy se zlepší situace obětí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Antonie Skonení. pan Hanan. Když eh, jednáte sami, tak jste um, zločinec, ale když uh, pr- když eh, pracujete v síti nebo ve, spol, spol, mm, ve společně s dalšími zločinci, tak eh, se vám nic nestane. Když, dělá, eh, když někdo padělá peníze, je potrestán. Když to dělá centrální banka, tak nebude odsouzen. Když nás někdo vydírá, bude odsouzen. Když to dělá premiér, tak E, se mu nic nestane. Demokracii jde o to, aby byli povoláni k odpovědnosti, kteří nás, e, nás, e, nám vládnou. Ale nyní se tak neděje. Především v periferních zemích, tam je celá, celé generace upadají do bídy a není tam žádná pomoc obětem. Ehm, na 20. výročí toho, co moje uni- země unikla z ERM. Existuje alternativa. Je možné si řídit vlastní eh, věci vlastním způsobem a vrátit se k růstu. Mm, mluvil jste mimo téma. Eh, Vyjadřoval jste se k tématu, které nesouvisí s probíranou zprávou. Dávám teď slovo panu Kamalovi. Děkuji, pane místo předsedo to je jeden z problémů práva obětí, která sjednocují většinu z nás. My cítíme sympatie vůči obětem trestné činnosti a především opatření, která je tady navrhována, kde oběti z členského státu mají mít práva občanů toho členského státu. Je nutné eh, toto posuzovat, ale současně se domnívám, že bychom měli být opatrní je snadné harmonizovat něco, kde se všichni, všichni shodneme. Je snadné říct, si harmonizujme, protože všichni cítíme, soucítíme s obětmi, především dětmi, ale současně musíme být opatrní, aby to nebyl začátek eh, jak si se šupu dolů k vyššímu, vyšší harmonizaci práv. My všichni podporujeme tyto kroky, ale když půjdeme, tedy se dáme na tuto šikmou plochu, tak to skončí eh, zasahováním doprav členských států. Ehm, ta eh, nyní zpráva Gallagher. Ehm, rybolov eh, opatření v zem, které umožňují neudržitelný rov za účelem zachování populací ryb. Vysvětlení hlasování, pan Jakolino. Děkuji, pane předsedo. Ta čtyři témata, která jsme dnes přijali, ukazují odhodlání EP eh, přispívat a pomáhat eh, rybolovu, který se ocitl v problémech. Já jsem hlasoval pro, je klíčové, abychom lépe mm, měřili naše činnosti a cíleně aplikovali v jednotlivých oblastech. Musíme zvýšit, eh, um, ehm, um, ehm, no, se modernizovat flotily a zajistit modernizaci a zefektivnění celého sektoru, přičemž ekologická udržitelnost musí být zajištěna stejně jako ekonomická ziskovost. A musíme se dále ubírat tímto směrem. Děkuji, pane Jakolíno. Pan Tanok má slovo. Já plně potvoruji opatření eh, proti zemím, které hospod... rubílivy neudržitelně ohrožují zdroje, to souvisí s politikou naší strany, zajišťuje udržitelnost produkce potravin i e, rybolského průmyslu jako takového. Motivem těchto návrhů byl poslední mezinárodní spor ohledně rybolovu, e, konkrétně rybolov makrel, což vede a přídružné Rybí populace jsou nyní jinak definovány eh, jako eh, populace, které spadají do stejného ekosystému a stávají se tedy eh, úlovkem. Jsem dále pro mm, povinnost posuzovat ekonomické sociální efekty těchto opatření, aby byla spravedlivá, rozumná a přiměřená, plně kompatibilní s VTO, závazky v rámci VTO. Děkuji, pane Tanok. Paní Gerling. Děkuji, pane předsedo když reformujeme společnou rybářskou politiku a zajišť, chceme, aby naši rybáři lovili udržitelně, pak samozřejmě musíme pokud možno zajistit rovné podmínky všude. Já jsem značením podpořila tento návrh, protože to umožňuje Evropské unie, aby podnikala kroky proti těm zemím, které e, e, provádějí neudržitelný rybolov. Velice podporuji to, že bude možné například kvantitativně omezovat dovozy z třetích států v tomto případě případě, ale konkrétně bych se chtěla zmínit o eh, jednom z důvodů, proč jsem to tak nadšeně podpořila. Totiž eh, my jsme eh, apelovali na komisi, aby vzala v úvahu vůli parlamentu, který velice výrazně hlasoval pro právo a musí skutečně přihlížet k vůli parlamentu a musí zajistit, že budeme opravdu v souladu s mezinárodními závazky a ne, aby eh, nám říkali, proč se něco nedá dělat. A zpráva eh, si opravdu vyžaduje takovýto respekt. Děkuji paní Gerlingové a další bude pan Jim Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval velice pro tuto zprávu. Musíme zajistit spolupráci mezi evropskými členskými státy, abychom nastavili skutečně udržitelné rybolovné praktiky, aby se zachovaly populace a optimálně se využívaly. Musíme být schopni uvalovat eh, sankce na nečlenské státy, které provádějí takové opatření, která vede k nadměrnému odlovu, anebo které nespolupracují v dobré víře ne ne, a ne, ne, dělají to, co se dohodla. A jak už se často říkalo, my jakožto parlament musíme vyslat silný politický signál vůči komisi v tom smyslu, že už nebudeme akceptovat, aby se jednalo a podnikalo spolu se ztráty, které se budou dopouštět neudržitelného rybářství. Jinak by prohrávali jenom naši rybáři. Dovozy všech eh, druhů ryb ze států, které umožňují neudržitelné rybolovné praktiky, praktiky by měly být zakázány a to takže hned. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní pan kolega Jár. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Samozřejmě na první pohled se jeví eh, logické, aby na světových mořích se skutečně lovilo jenom to, co každoročně dorostlo, ale my přesně víme, že člověk není vždycky rozumný, zejména pak, pakliže může delegovat odpovědnost a může ji odevzdávat a to je, a proto je tak nesmírně důležité, abychom zaprvé se skutečně domluvili o kvótech, rybo, o kvótách rybolovných abychom zachovali rybí populace v našich světových mořích a za druhé, aby to mohlo fungovat, abychom se také zaobírali těmi státy, které ať už z jakýchkoliv důvodů se nechtějí podílet na těchto omezeních rybolovných. Proto jsem nesmírně vděčný panu Spravodovi za tuto zprávu, se kterou jsem samozřejmě souhlasil a hlasoval jsem pro ní a doufám, že komise stanoví taková pravidla, abychom mohli i s takovými zeměmi spolupracovat, abychom i těmto zemím mohli vyslat signál, že trvale udržitelný rybolov je nesmírně důležitý. Nejedná se pouze o nás, nejedná se o ryby, jedná se také o naše příští generace na světě. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane kolego Járe. A další řečnicí je paní Elena Bacesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože snahy Evropské unie o udržení trvale udržitelného rybovolu, rybolovu není možná dosáhnout pak, že bychom byli osamoceni. Důležité je, abychom získali třetí země a aby i tyto provozovaly trvale udržitelný rybolov protože jinak dojde k globálním škodám. E, rybolov e, jde přes hranice a proto musí také dojít k přeshraničním opatřením, protože jde o zachování biodiverzity na této země kouly. Země, které neprovádějí trvale udržitelný rybolov, e, by se měl dát určitý podnět pro to, aby konali odpovědněji taková opatření musí před tím by, eh, ale samozřejmě mít určitou analýzu situace. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke zprávě pana Stevensona a sice Eh, o společné organizaci Trus pro který bolovo akvakultury. Dávám slovo panu Tonakovi. Já spolu se skupinou jsem hlasoval pro tu zprávu o reformě společné rybářské policy, co se týče organizací trhu. První pozitivní změna je, že výměty se sníží tím, že producentské organizace by měly proti tomu aktivně činit. A pak je tady také další cíl organizací producentů, které mají vytvářet také pracovní příležitosti aktivity na pobřežních a venkovských oblastech a také školit mladé lidi. A velice důležité, že je tady další změna pro organizace producentů, že totiž se mají zajistit také no, správné standardy životní úrovně a má se také zajistit jasná informace pro informaci ohledně původu výrobku a zejména má tady být ekoznačka eh, pro celou Evropskou unii o tom, že ty rybí produkty jsou výsledkem udržitelného rybolovu. Pan Murphy. Eh, Tento návrh byl ehm, no, to řízeno v 70. letech s cílem zajistit stabilitu a vytvořit ehm, a zajistit spravedlivý příjem pro ehm, rybáře, ale tyto cíle nebyly dosaženy Místo toho je rybolov v úpadku. Hmm, zpráva Hagland eh, podporuje převoditelné kvóty, to neoliberální projekt by k privatizaci a znamenalo by to, že malí rybáři budou dále oslabeni, slabováni velkými flotilami a popul, rybí populace budou likvidovány. My požadujeme, aby drobní rybáři a Eh, obyvatelé pobřežních zemí byli eh, v centru pozornosti a aby jim byl zajištěn spravedlivý příjem tedy osobám zaměstnaným v tomto sektoru, aby byl udržitelným způsobem hospodařeno v tomto sektoru. Děkuji. Eh, Link. Tato zpráva je první ze tří návrhů komise, které mají reformovat společnou politiku rybolovu. A cílem je podpořit udržitelný praxi a zvýšit um, marketingový potenciál evropských projektů. Je snaha o udržitelnější sektor, ale současně je nutné podpořit i rybáře. Role producenských organizací nelze podceňovat. A já vítám Eh, stanovení jasných cílí, cílů pro PO, aby eh, eh, podporovali ziskové, ale zabránili nadměrnému rybolovu. Dále je třeba zabránit vedlejšímu úlovkům a odpovědným zacházením s vedlejšími úlovky bez narušování trhu. Podpořila jsem návrh strona Stevens na zavedení celoevropské etikety pro udržitelný rybolov, označení. E, doufám, že budeme schopni zajistit, aby nová politika rybolovu eh, hrála roli, jakou si přejeme, aby hrála. Děkuji a slovo má Jim Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl ocenit práci pana zpravodaje Stevensona za vynikající zprávu. Vedli jsme dobrý dialog, měli jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, podařilo se nám dát dohody. Zejména oceňuji úlohu, eh, kterou dáváme producentským orgánům eh, v rámci článku 6 až 32. Také vydáme standardy v článcích 32 a 34, které jistě zlepší kvalitu marketingu. Co se týče stabilizace, tak komise si Eh, uvědomuje konečně velikou volatilitu v tomto sektoru. Konečně máme seznam ryb, které je možné skladovat eh, pasterizací, sušením, solením a podobně a uvádět na trh v pozdější fázi. Minimální eh, standardy články 42 46 také velice vítáme. Informování, informace spotřebitelů jsou naprosto zásadní, aby se mohli správně rozhodnout. Také vítáme inteligentní ustanovení článku 49. To je rovněž velmi důležité, tak aby lépe byly pochopeny dodavatelské řetězce a trendy. Děkuji. Děkuji panu Higginsovi a následuje paní Vasesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro návrh komise aby bylo možné vytvořit eh, lepší eh, prediktibilitu. Společná organizace trhu v oblasti produktů rybolovu je základem pro společnou evropskou rybolovnou politiku. Eh, když si vybereme určité produkty a víme, jaké jsou, tak je to velmi důležité pro spotřebitele. Také etikety pro ekologické eh, výrobky a výrobky udržitelného rybolovu eh, pak eh, vytvoříme také základ pro udržitelný rybolov jako takový. Právě proto musí být zcela jasný soulad mezi evropskou obchodní a rybolovnou politikou, tak aby produkty na evropském trhu byly vždy stejných noreb a stejných standardů dle podmínek. Děkuji paní Basesku a nyní přejdeme ke zprávě pana Broka, kde jde o e, výroční zprávu o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Slovo má pan Tenok. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, ale mám dvě minuty za svoji skupinu. EKR si uvědomuje, jaká je realita společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nicméně SZBP musí vždy podléhat jednomyslnosti v radě, protože zejména my, EKR, nechceme, aby EU narušovala národní suverenitu v této oblasti a aby suplovala úlohu národních ministerstev zahraničí. Z tohoto důvodu se naše frakce zdržela hlasování a nemohla podpořit veškeré aspekty zprávy pana Broka. Přejeme si, aby se EU Eh, aktivně a konstruktivně zapojovala, ale rozhodně nechceme, aby došlo k dalším navyšování rozpočtu v tomto klimatu úsporných opatření. Navzdory vysoké krizi v EU z oblasti eura a tak dále, stále tato politika funguje a to je sice, to je dobře. Ale tato politika musí ukázat, jakou má přidanou hodnotu, zejména jaké úspory může přinést zejména těm malým státům, třeba v oblasti bilaterální zastoupení. A takovým velkým státům, jako je Spojené království, eh, jako jsou velký, velcí hráči, jako jsme my, tak nám musí být ukázáno, že jakou úlohu, na, jakou přidanou hodnotu nám přináší ESVČ eh, Jedno z těch takových příkladů je třeba v Dubaji, v, Durbanu v Jižním Sudánu nové zastoupení, které je e, přínosné. Také bych chtěl zmínit to, o čem se hovoří v Tajvanu v této zprávě a přispění k Tajvanu k míru a bezpečnosti v tomto regionu. Tyto závazky jsou e, posíleny mírovou iniciativou v Jižním Čínském moři, což je jistě chválihodný, chválihodné úsilí, které by mělo vést e, k k vyřešení problému konfliktu mezi Japonskem, Čínou a Tajvanem. V nedávné době došlo k velké eskalaci, kdy došlo k tomu, že Čína vyslala hlídkové lodě k těmto ostrovům a hovořila o narušení prostoru ze strany japonské vlády. Také je potřeba dle našeho názoru plně podpořit tyto snahy. Děkuji mnohokrát panu Tanokovi a Další má slovo Norika Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Je to výroční zpráva a vyjádření o stanovisku. Jde tady především o to, že by bylo nutné mít vizi. Je to velmi klasická e, linie, která by měla být sledována a není zde mnoho nových prvků. Pro mě však toto bylo přesto důležité, protože je zde bezpečnostní komponenta evropské politiky. Zpravodaj, Eh, se zmínil o některých eh, významných eh, bodech. Nejenom tedy o budoucí politice, ale také o viditelnost, sílu Evropské unie mimo její hranice. A ještě jiná věc je důležitá. Možnosti eh, SVČ jsou významné, je nutné preventivně postupovat vůči konfliktům a také alokace prostředků je značná. Chtěla bych eh, zvýraznit ještě jeden bod. Obchodování s zbraněmi je rovněž velmi významným bodem. Děkuji vám. Pan Stadler. Pane předsedo, já jsem odmítl tuto zprávu a chci to odůvodnit. Sdílím názor menšinový kolegů Majora a Lezinga v dané zprávě. Skutečně můžeme hovořit o militarizaci společné zahraniční a bezpečnostní politice. Jde o e, však jasné oddělení e, od NATO a to pro mě jako Rakušana je velmi těžko přijatelné. Nesprávné je také Eh, vyžadování eh, dalších eh, kapitol přístupu. Libye se troskotala, to vidíme také na základě dnešní události v Bengázi. Zahraniční politice jsme stroskotali a také bezpečnostní politika není správná. Je také nasměrována jako tlak proti Rusku, Číně a jiným partnerům také proto, že by mělo dojít k určitému dopadu na Sýrii Eh, Saudská Arábie není vůbec eh, zmíněna v této zprávě. Děkuji panu Štádlerovi a nyní pan Sergio Koferati. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, pro zprávu pana Broka, ale zároveň neskrývám vážné potíže a problémy, které představuje evropská společná zahraniční politika. Chtěl bych konkrétně zdůraznit dvě věci, které mě velmi znepokojují. Jednak za prvé obchodování se zbraněmi. My si klademe za cíl nešíření e, ozbrojování a zároveň máme zcela nedostatečné normy a legislativu týkající se kontroly exportu zbraní. Čili my sice chceme dělat jednu věc, ale na druhou stranu to negujeme naším chováním. A za druhé, druhé takové téma, druhý limit priorit je prevence konfliktů, které by měly vést ke konsolidaci míru. To, k čemu došlo ve středozemním moři, to, co bylo definováno jako takové arabské jaro, jasně ukazuje to, o čem hovořím. Tady tyto země žádným způsobem jim společná evropská zahraniční politika nezachránila k tomu, aby došlo ke zhoršení situace v této oblasti. Doufám tedy, že do budoucna naše společná zahraniční politika bude efektivnější a bude předcházet tomu, k čemu došlo k, těmto, k těchto zemích. Děkuji. Děkuji panu poslanci Koferátimu a slovo má Januš Zemke. E, bardzo chciałem podziękować. E, po przyjęciu... Děkuji mnohokrát. Po přijetí Lisabonské smlouvy mělo dojít k posílení pozice naší společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Dle mého názoru však pokrok v této oblasti je pomalý. Je tady celá řada záměrů a plánů, ale e, fakta příliš nedokládají nějaké výsledky. To dokládají aktivity různých ozbrojených jednotek v rámci Evropy. Fungování takovýchto jednotek se zdá být dobré na papíře, ale zatím v reálu ještě nebylo použito ani jednou. Tudíž máme, děláme tady určitou chybu v Evropě, kdy máme velmi nedostatečnou oblast působnosti spolupráce v oblasti vojenských aktivit. Je nezbytné plánovat i takovéto kroky na věč, ve větším měřítku a plánovat různé vojenské mise a operace společně. Měli bychom eh, propojit vojenské činnosti a mnohem lépe spolupracovat také v oblasti vojenského průmyslu. Já bych tedy chtěl apelovat na Evropskou komisi, aby v této oblasti učinila rozhodnější kroky. Děkuji panu poslanci Zemkemu a slovo má Adam Bílan. Děkuji bardzo, pane předsedající. Vstřima... Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zdržel hlasování k této zprávě, protože ta uvádí řadu argumentů, například využití fondů ze společné obrané a bezpečnostní politiky ne, jsou žádné pochyby o tom, že podporujeme vztahy s, s Moskvou a strategickou roli e, partnerství s Ruskem. Zabýváme se také vztahy s Tajvanem. E, zpráva navrhuje posílit roli e, Evropské služby pro vnější činnost a my stále ještě se musíme potýkat s velkými disproporcemi eh, polského zastoupení v Evropské službě pro vnější činnost. A proto eh, nemohu zcela souhlasit eh, s celou zprávou. Děkuji panu Bělanovi a slovo má Jan Koslovský. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu protože podle mého názoru eh, je to strategický a ambiciózní dokument. Domnívám se, že politika sousedství, která je jedním z našich největších cílů v oblasti bezpečnostní politiky, je správ, cestou správným směrem. A jsem velice rád, že spolupráce s zeměmi východního partnerství dostává takový prostor. A zároveň doufám, že navzdory znepokojujícím aktivitám na jich, v, na, v našem jižním sousedství bude nastolena rovnováha a východní dimenze Eh, zůstane v působnosti našich aktivit. Eh, rád bych, eh, rád bych zdůraznil apel na vysokou představitelku k poskytnutí větších financí na aktivitách, jako je monitorování voleb na Ukrajině. To je podle mě velice důležité a užitečné. Děkuji. Děkuji panu Kozlovskému a teď dávám slovo panu Andři- Andřeji Gřibovi. Děkuji, pane předsedo tak jako moji kolegové v této části debaty eh, podporuji zprávu eh, pana Elmara Broka. Není to Toto stanovisko nám dává eh, nové pravomoce, ale zároveň je tu celá řada událostí a krizí a to vše znamená určitý úpadek našich zájmů o naše sousedství. arabské jaro, státy arabského jara, například Egypt, nyní tvoří novou ústavu. A my o to nejevíme příliš zájem o formu této nové ústavy. A například nebo jako jsou volby v Gruzii, nebo různé zamrzlé konflikty, jako na Horní Karabach a další. Vidím tady určitou únavu, pokud jde o úděl Ukrajiny. Myslím si, že Evropský parlament by neměl eh, snižovat svůj zájem o politiku sousedství, protože je velice důležitá. Děkuji, paní Basesku. Já jsem hlasovala pro zprávu pana Broka, protože globální výzvy e, je třeba řešit integrovaným přístupem. Pokud je o Lisabonskou smlouvu, tak ta dává Evropské unii řadu nástrojů, které umožňují e, promlouvat jedním hlasem. Nicméně je tu celá e, řada otázek v oblasti eh, zahraniční a bezpečnostní politiky, eh, konsolidace vztahů eh, mezi EAD, komisí a členskými vztahy je naprosto zásadní. A pouze pokud toho dosáhneme, tak budeme moci efektivně využívat našich vnějších akcí. A pokud jde o budoucnost společné zahraniční a obranné politiky, tak musíme brát v ohled politiku evropského sousedství a to zejména východní dimenzi. Východní partnerství musí být esenciálním prostředkem k tomu, aby Evropská unie mohla eh, posilovat evropskou perspektivu v zemích, jako je například Republika Moldávia. Děkuji. Děkuji paní Basesku. Eh, dostáváme se k další zprávě, to je zpráva Haglund, která se týká eh, zachování a udržitelného využívání rybářských zdrojů. Vysvětlení hlasování a nejdřív bych dal slovo panu Hemokovi. Od roku 2002 má komise povinnost podle nařízení rady podávat hlášení o zachování a udržitelného využívání rybářských zdrojů do roku 2011. E, tato zpráva zdůrazňuje snahy členských států zachovávat e, množství e, rybářských úlovků a velký důraz se klade na snižování loďstev. Já jsem pro tuto zprávu, protože si myslím, že výrazně zlepšuje systém restrikcí v evropských vodách, zpřesňuje definici přílišné kapacity a tak dále konečně e, účinné mechanismy sběru dat a dlouhodobé managementové plány pro všech, všechen evropský rybolov musí být důsledně implementovány. To vše si žádá nový legislativní balíček, který zatím stále selhává, ale podle mě celá společná námořní a rybolovná politika je, musí být spochybňována a musí být e, vrácena do působnosti členských států. A toto je poslední šance, jak to zařídit pro evropské rybáře správně. Děkuji a slovo má pan Jim Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také hlasoval pro tuto zprávu. Třeba, že vždy jsem trošku znepokojen, když slyším takové slovo, jako je konzervace. Máme totiž tendenci domnívat se, že životní prostředí nepotřebuje rybářskou komunitu. Nicméně tato zpráva je odlišná. Je zřejmé, že členské státy se snaží zlepšit zachování a populace ryb byly zatím nedostatečné a že došlo jenom k velkém omezeným pokrokům ve snižování kapacity loďstve. Co se týče toho pravidla 12 oblasti námořních mil, tak to omezení fungovalo dobře a myslím, že by se mělo možná rozšířit na režim 10 až 20 mil, aby bylo cílu dosaženo ještě lépe. Naše rybáři musí být lépe informováni o tom, proč určitá omezení jsou uplatňována, protože často jenom takové ty sebekontrolní kroky jsou nejúčinnější příliš intenzivní rybolov jinak nebude vyřešen. Musíme real, eh, náležitě spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty. Také musíme mít účinné mechanismy na celé evropské úrovni, abychom zajistili, že bude náležitě eh, zajistěna ochrana prostředí a také nežádoucí sociální dopady. Děkuji mnohokrát a slovo má Elena Basesku. Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Dnešní systém rybolovných kvót zcela jasně ukázal, eh, jaké budou problémy v jednotlivých zemích za krátkou dobu. Je důležité rybolovný eh, sektor podporovat a toto je poněkud eh, zapomenuto. Společná rybářská politika musí nabídnout možnost vyřešit současné problémy je nutné eh, mít takové plány, které jsou promyšleny dlouhodobě, aby problémy členských států byly zohledněny, ale také potřeby eh, na udržení eh, rybolovných zdrojů. Velká část zdrojů je lovena přes MSIV a toto využívání zdrojů s způsobuje také problémy eh, například delfínům v Černém moři, které se stávají vedlejším úlovkem. Eh, proto jsem také připravila vysvětlení na ochranu delfínů v Černém moři. Děkuji vám, děkuji paní Basesku. A nyní se dostáváme k poslední zprávě, to je zpráva kolegy Salavrakose. Eh, jedná se o reformu společné rybářské politiky. Pan Zanoni. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Reforma společné rybářské politiky je nezbytná volba. Je to něco, co již nesmíme odkládat. V, rybář, v Evropě se často loví hodně a loví se špatně. Musíme se snažit zachovat náš eh, mořský ekosystém a zajistit přežití rybářství. Tudíž, abychom toto zajistili, musíme poskytnout těm příliš loveným rybám čas na obnovu ale přesto je tady celá řada těch, kdo chtějí stále zachovat status quo a kdo chtějí, aby naše moře vymřelo. Proto jsem hlasoval proti této zprávě o reformě společné rybářské politiky. Potřebujeme totiž reformu, která bude koherentní a která zajistí udržitelné využívání námořních mořských zdrojů bez toho, aniž by byl brán ohled na budoucnost. Potřebujeme víceleté řídící plány, vítáme sankce vůči těm členským státům, které nebudou respektovat pravidla a které budou provádět nedostatečné kontroly, které budou pře, eh, pře, eh, překla, přecházet své kvóty. Eh, protože si musíme uvědomit, že tady tento sektor znamená také spoustu důležitých pracovních míst. Ale v tomto sále to zatím pochopili jenom málo lidí. Děkuji a slovo má pan Charles Tenok. Děkuji, pane předsedo. Eh, reforma společné rybářské politiky bude snad znamenat i to, že komise bude podpořena v tom, aby posílila opatření na zachování mořských biologických zdrojů. Toto je velmi v souladu i s ambicemi mé strany, která se o to snaží již dlouhá léta. Zároveň to také zajistí sociální a ekonomickou udržitelnost, což je v souladu s naším cílem a závazkem budovat udržitelný model i v oblasti rybářské hospodářské politiky a průmyslu a také posílí regionalizaci, což je v souladu s naším národním cílem ve Spojeném království vytvořit spravedlivější a vyváženější ekonomiku, kde budou nové příležitosti, o které se rovn, stejně podělí různé regiony a oblasti. Společná rybářská politika, jak jsem již řekl, dle mého názoru musí být buď to radikálně reformována a modernizována, anebo bychom ji měli zcela zrušit, aby nespadal do kompetence EU. Děkuji panu Tanokovi a dávám slovo Lestorovi eh, Jimu Higginsovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že tady tento návrh usnesení byl přijat touto sněmovnou. Je důležité, abychom měli koherentní jasnou strategii pro do budoucna, tak, aby rybáři mohli lépe s lepší jistotou plánovat své investice do budoucna. Eh, sektor akvakultury v EU, jestliže bude udržitelně zpravován, by mohl představovat veliký příspěvek potřebám evropské společnosti v oblasti zajištění bezpečnosti potravin, zaměstnanosti, ochrany životního prostředí či zachování dynamické dynamických eh, komunit. Co se týče Irska, tak musím říct, že jsem velice potěšen zejména v tom smyslu, že v usnesení je také uvedeno, že komise by měla prošetřovat snižování populace v důsledku přirozených predátorů a také snahy regulovat tyto populace v souvislosti ve spolupráci s dotčenými členskými státy. Děkuji. Děkuji vám, paní Basesku. Já jsem hlasovala také pro tuto zprávu, protože eh, forma eh, rybolovné politiky musí eh, zohledňovat realitu v jednotlivých členských státech. Komise by proto měla vypracovat mnohé studie ohledně rybolovných zdrojů, které existují v EU. Je nutné také odhadovat možnost udržitelného využití těchto zdrojů. Toto mm, musí být zapracováno do harmonu harmonogramu e, snižování e, rybolovné, e, rybolovných objemů. Je velmi důležité to, aby tato studie byla vždy přizpůsobena jednotlivým členským státům, tak aby reálné kapacity využívání byly zohledněny. Regionalizace společné rybářské politiky musí být přesně analyzována, tak aby bylo možné zajistit to, aby prostředky pro rybolovnou politiku jsou využívány účinněji. Děkuji. A nyní má slovo pan Davis. E Všichni členi Evropské lidové strany od Španělů po Itálii až po Iry, tak my, my nevíme, co, co to vlastně děláme. My víme, že vyčerpáváme e, své zásoby ryb a stejně oni hlasovali e, pro pozměňovací návrh, který říká, že nebudeme obnovovat stavy ryb. Co jsou pozměňovací návrhy, které podepsal Jim Higgins a další, které říkají, nebudeme se pokoušet obnovovat rybářské doky. Proč bychom neměli dát rybářskému průmyslu ještě několik let navíc a snížit kvóty? Jedině se dají zvýš, obnovit rybářské doky tak, že jim dáme možnost eh, sem eh, růst a množit se. To je jediný způsob, jak zajistit budoucnost rybolovu. Já nevím, co si pomyslí naši občané. Co si pomyslí naši lidé, že jsme naprostí blázni, blázni, že jsme to udělali. Samozřejmě, že potřebujeme obnovu rybářských zdrojů. Máme dva měsíce, než si to rozmyslíme, než eh, budeme, hlasovat, eh, než budeme finálně hlasovat pro tu, tento legislativní dokument. A posledním řečníkem na mém seznamu je paní Girling. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva eh, představuje přehled eh, stanovisek parlamentu k společné rybářské politice a já si myslím, že ten hlavní, eh, ten hlavní náboj je právě v tom uchování mořské biologie. Ale máme tu Máme tu otázku, jaké argumenty budou vzneseny v dalších měsících. Budou tu argumenty a kompromisy o určitých slovech. Už jsme to tady viděli v pozměňovacím návrhu ohledně ohledně úrovně maximálního udržitelného výnosu, zase máme držet nad ním nebo pod ním. Potom tu máme ob, použití eufemismu, jakožto je obnova, renewal, když ve skutečnosti se bavíme o vynakládání veřejných peněz na zvětšování lodí, obnovování lodí, zvyšování jejich kapacity a to, ne, to nutně neza, nesouvisí nijak s konzervací stavu ryb. Já jsem zavázána práci, práci na reformě společné rybářské politiky směrem k udržitelnosti, ale bohužel vzhledem k těmto pozměňovacím návrhům jsem nemohla tuto zprávu podpořit. Děkuji, paní Gerling. Nyní tedy mohu ukončit tuto část schůze a budeme pokračovat asi za 35 minut v 15.00. Děkuji.